návrhu usnesení k této rozpravě. Tím rozpravu končím a budeme za chvilinku hlasovat. And the next item is... Další bod na pořadu jednání je tedy hlasování o sedmi návrzích usnesení pro Zimbabwe. Budeme hlasovat o společném návrhu usnesení od sedmi politických skupin. Nejprve máme tady pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi to raději ověřím, takže prosím, je to pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Všichni jste odhlasovali, končím hlasování a je to skutečně zamítnuto. Nyní bod 6, paní Gomez, tady má ústní pozměňovací návrh. Zapněte si prosím mikrofon, říká paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Týká se to tam té části, kde hovoříme o Africké chartě eh, lidských práv a tam říkáme, jejímž je Zimbabwe členem, navrhuji, abychom místo toho řekli kterou Zimbabwe ratifikovala. Děkuji. Jsou k tomu nějaké námitky? Zdá se, že ne. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je jasně schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém společném návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. A tím se dostáváme k hlasování o usnesení o Venezuele. Máme tady společný návrh usnesení jako celek a to jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. A je to schváleno. A nyní návrh usnesení k Severní Koreji. Nejprve odstavec two odděleným hlasováním ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec seven oddělené hlasování pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. A teď celý návrh usnesení, eh, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Tím hlasování uzavírám a je to schváleno. Mám tady ještě několik oznámení. Od skupiny EPP jsem dostala žádost o jmenování Elizabet Morin Chartierové členkou výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Jsou k tomu nějaké komentáře? Tím je jmenování ratifikováno. Od příslušných maďarských